Pokračujeme eh, ve schůzí. Mám celou řadu sdělení, než začneme. Obdržela jsem od Rady její pozici k prvnímu čtení společně s prohlášením důvodu a pozicí komise. Eh, název bude uveden v zápisu. Eh, tříměsíční časová lhůta, během níž musí dát parlament na vědomí svou pozici, začne eh, zítra a sice 21. května 2010. Za druhé, zápis včerejšího zasedání a